minut máte slovo. Die Zeit dürfen Sie sich nehmen. <laughs> Just... Můžete si mm, ten čas tedy na to vzít, co potřebujete. Já jenom chci říct, že jsem ráda, že už to skončilo a děkuji vám všem za vaše otázky a za možnost um, uh, slyšet mé názory. Slyšeli eh, jste, že tedy chodím po uh, Eh, žhavém uhlí. Párkrát jsem si myslela, že se spálím, ale nespálila. Možná vy na to budete mít jiný názor, ale to, jsem si, to, to byl tedy můj dojem. Jsem ráda, že mohu říci, že tyto čtyři dny um, během těchto čtyř dnů jsem skutečně um, skutečně tady byly velice Eh, fascinující pro mě. To tedy eh, je tolik příležitostí, je to sektor, kde eh, se spojuje konektivita a kvalita života. Je to sektor, který může sehrát mm, významnou roli v moderní Evropě. Je důležitý té, aby podniky prosperovaly, aby lidé cestovali, aby se stěhovali. A mm, když se zastaví doprava, končí všechno. A to je obrovská povinnost a také to je ale e, velmi zajímavé. Dopravu potřebujeme, abychom mohli e, potřebujeme tedy, aby byla doprava spolehlivá, udržitelná, dobře fungující a proto je nutné dokončit evropskou dopravní oblast a e, doprava hraje tedy roli v ekonomickém oživení a plně přispívá k ev- měla by plně přispívat k dokončení evropského vnitřního trhu. To bude mojí hlavní prioritou eh, v, jak eh, zveřejnil ve svém programu předseda Juncker. Já jsem pro zvyšování evropské konkurenceschopnosti zajištění aby toho, aby evropské podniky zůstaly globálními lídry, aby byly připraveni na tuto výzvu, musíme investovat a inovovat. To jsou dva základní prvky, kterých si musíme být vědomi. Jsem mám sociální povědomí a jsem také pro postupnou realizaci, která vede k konkurenceschopnosti. Musíme zajistit současně, že všechno, co děláme, bude ve prospěch občanů a e, zlepší naše životy. Toto je mm, pro mě nejdůležitější. Já mm, chci mm, poskytovat konkrétní odpovědi e, pro dosažení funkčních eh, dopravních služeb, které budou poskytovány bezpečným ekologickým způsobem. Mohu vám slíbit, že všechny mé iniciativy budou odůvodněny eh, dobrem pro eh, mm, které to, to přinese pro evropskou kvalitu života. Jako, další, jako budoucí komisařka pro dopravu vám mohu slíbit, že budu věnovat energii, inovačního duchu a připravenost úzce otevřeně spolupracovat se všemi členy Evropského parlamentu, především s vámi v tomto výboru. Věřím, že všechny problémy, které um, vytváříme, také můžeme vyřešit, pokud budeme spolupracovat. Proto věřím, že společně můžeme dopravu dostat zpátky mezi priori- politické evropské priority. Společně můžeme vytvořit z dopravy páteř evropské ekonomiky, kterou moderní společnost potřebuje. A jenom společně můžeme tvářet budoucnost evropské dopravy v příštích pěti letech a dále. Děkuji vám za pozornost. Also nach diesem letzten... Kdy po tomto posledním prohlášení paní kandidátky se dostáváme ke konci dnešního slyšení. Děkuji všem poslancům za jejich věcné otázky, které eh, přesahovaly tedy mm, mm, úzké zaměření dopravní politiky a chci poděkovat paní Bulls za její uh, úsilí. K, eh, dovedu si představit, že to nebylo snadné, ale už to skončilo. Chci uh, upozornit na všechny, že, s, že schůze o zhodnocení uh, proběhne zítra v 8 hodin 30 v místnosti VIC 200, bude to in kamera. A na závěr také děkuji tlumočníkům za vynikající práci a trpělivost. Uh, po, během tého, toho dlouhého večerního zasedání. My jsme tentokrát nepřekročili, ale skončili jsme o několik minut dřív. Děkuji a přeji vám hezký večer a končím dnešní schůzi.